místa. Zahájíme. Chtěla bych vás upozornit na to, že eh, hned první hlasování je jmenovité hlasování, takže prosím, posaďte se. Bon, je vais lancer, puis je laisserai du temps Voilà, voilà. L'ordre du jour. Podle pořadu jednání eh, hlasujeme v zjednodušeném režimu o zprávě pana Kosty, o dohodě o spolupráci v oblasti regulace bezpečnosti civilního letectví se Spojenými státy americkými. Eh, hlasujeme jmenovitě. Zahajuji hlasování. Le vote est ouvert. Zahajuji hlasování. Hlasovali všichni? Hlasování je ukončeno. Přijato. Podle pořadu jednání budeme hlasovat ve zjednodušeném postupu o správně paní Volis o společném obchodním režimu pro vaječný albumin a mléčný albumin. Takže jmenovité hlasování zahajuji hlasování. Hlasovali všichni? Hlasování je ukončeno. Přijato. Podle pořadu jednání hlasujeme ve zjednodušeném režimu o zprávě paní Wallis o systému zdanění při fúzích, rozděleních, částečných rozděleních, převodech aktiv a výměně akcí a tak dále. Jmenovité hlasování zahajují hlasování. Hlasovali všichni, hlasování je ukončeno, zpráva je přijata. Dále je tu zpráva pana Botopulose o jazykovém režimu, který se použije na opravné prostředky podané proti rozhodnutím soudu pro veřejnou službu Evropské unie. Jmenovité hlasování zahajuji hlasování. Hlasovali všichni. Hlasování je ukončeno. Přijato. Zpráva pana Beldera o obchodních a hospodářských vztazích s oblastí západního Balkánu. Jmenovité hlasování zahajuji. Hlasování hlasovali všichni. Hlasování je ukončeno. Zpráva je přijata zpráva paní Guinness o společné zemědělské politice a potravinovém zabezpečení světa, jmenovité hlasování, zahajuji hlasování. Hlasovali všichni, hlasování je ukončeno. Zpráva je přijata. Zpráva paní Grabovské o perspektivách rozvoje občanského dialogu podle Lisabonské smlouvy, jmenovité hlasování. Pan Bisler požádal o slovo. Děkuji, paní předsedkyně. Máme hodně jmenovitého hlasování v tuto chvíli, což je složité, obzvlášť pro ty, kterým funguje zařízení takže bych eh, požádal o technickou pomoc. Okamžitě vám tam zašleme technika a já vám zatím navrhuji, abyste se přesunul k volnému sedadlu a našel fungující zařízení. Takže zpráva paní Grabovské, jmenovité hlasování, zahajuji hlasování. Hlasovali všichni? Hlasování je ukončeno. Zpráva je přijata zpráva paní Veller o provádění, uplatňování a procesování směrnice a tak dále o nekalých obchodních praktikách, jmenovité hlasování. Zahajuji hlasování. Hlasovali všichni. Hlasování je ukončeno. Zpráva je přijata. Zpráva eh, Guerreiro o společné rybářské politice a ekosystémovém přístupu jmenovité hlasování. Zahajuji hlasování. Všichni hlasovali. Končím hlasování. Zpráva je přijata. A teď se dostáváme ke zprávě paní Klás. Chci vás upozornit, že tady jde o kvalifikovanou většinu, to znamená 392 hlasů eh, a jedná se o společné stanovisko. Nejprve blok 1, jmenovité hlasování. Zahajuji hlasování. Hlasovali všichni? Hlasování je ukončeno. Eh, přijato. Takže společné stanovisko e, takto modifikované je tímto přijato. A druhé čtení o společném e, stanovisku ohledně rozhodnutí rady, což se týká tedy zprávy paní Breyer. E, chci říct, že 181 je nepřípustná jako pozměňovací návrh, takže e, společné stanovisko zase kvalifikovanou většinou blok 1 jmenovité hlasování. Zahajuji hlasování. Hlasovali všichni? Hlasování je ukončeno a tento blok je přijat. A teď e, je to 640. Pozměňovací návrh číslo 46. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Zamítnuto. A příslušná část e, pozměňovacího návrhu 178, e, jmenovité hlasování, zahajuji hlasování. Všichni hlasovali, končím hlasování a tento pozměňovací návrh je přijat. 169, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel, zamítnuto. Příslušná část eh, pozměňovacího návrhu 178, jmenovité hlasování, zahajuji hlasování. Hlasovali všichni, hlasování je ukončeno, přijato. Takže 181 je nepřípustná, společné stanovisko je přijato s eh, přijatými modifikacemi. A teď je tady zpráva pana Klince ohledně koordinace a je to opravdu dobrý úspěch, jak je vidět. Takže zpátky ke zprávě pana Klince, subjekty kolektivního investování, převoditelných cených papírů. Je to návrh směrnice, takže nejprve hlasujeme o bloku 1. Kdo je pro? Blok 1. Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. Takto modifikovaný návrh komise. Teď hlasujeme, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel. Přijato. Dostáváme se k legislativnímu usnesení, jmenovité hlasování. Zahajuji hlasování, končím hlasování. Přijato. A dostáváme se k poslednímu hlasování. Bravo, zpravodaj. Jedná se teď o zprávu paní Gotardy, veřejné finance v HMU rok 2007 a 2008, návrh usnesení, tři pozměňovací návrhy zpravodajky, společně hlasujeme pro, proti, zdržel se, přijato. E, takže celý návrh e, teď jmenovité hlasování. Hlasovali všichni. Končím hlasování. Přijato. Pan Hidna Harris žádá o slovo, prosím. Prezidentin, ich Paní předsedkyně, já bych vás chtěl požádat o následující. Pokud dochází k slavnostnímu eh, zasedání, tak je tady vždy uprostřed eh, sálu kamera. Eh, pro kameramana to jistě není snadné zde pracovat, ale i pro poslance to není jednoduché, protože když chcete pracovat a hned vedle vás je kamera, tak to opravdu není snadné. Mohli bychom změnit to sezení v případě, že tady je e, kamera. E, to je e, něco, co předložíme příslušným orgánům, ale teď ještě pan Heaton Harris žádal o slovo. Děkuji, paní předsedkyně. Mám jenom technickou poznámku. Snažil jsem se mávat rukou během hlasování, abychom se mohli dostat k vysvětlení hlasování, ale protože jste vedla hlasování tak skvěle, tak bych chtěl mít eh, dvě ústní vysvětlení hlasování v případě McGuinness a Breyer. Kdyby mi to bylo umožněno, byl bych velice rád. Pane, pane Hitne Harrisy, obecně platí, že se musíte zapsat před hlasováním, takže já vás žádám, abyste se příště zapsal před eh, hlasováním, ale v každém případě přijmeme vaše vysvětlení hlasování, žádný problém. Paní Doyle. Podobně jako kolega také jsem podala žádost o vysvětlení hlasování. Jste tak laskavá, vzala ji v potaz. Děkuji. Žádný problém, paní Doyle. Bude to umožněno. Nyní tedy přistoupíme k vysvětlení hlasování.